jste ten můj příspěvek na toto téma zahrnul do těch podkladů, neboť se může potom stát, že bychom zase ty dvě témata spolu prohodili. Takže ano, zaznamenáme si to k tomuto bodu, ten váš příspěvek. Vaše snahy nebyly zbytečné. Děkuji mnohokrát. Další schůze se koná zítra 6. května v 9 hodin do 13 hodin. Agenda byla schválena, najdete ji také na webové stránce parlamentu. Končím dnešní schůzi a přeji vám všem dobrou noc.